So, dear members, I will begin, um, to... Vážení přátelé, eh, já zahájím předsedání tohoto výboru. Eh, předsedkyně eh, zdorazí až někdy kolem půl šesté, asi za hodinu a půl, protože máme dopravní problémy dneska a tedy požádala mě, abych eh, toto převzal. Vzhledem k tomu, že začínáme později, já bych eh, navrhl eh, navrhl změnu programu, poněvadž máme na programu bod se Joint Research Center, takže já bych navrhl, abychom ten bod číslo 5 předřadili pod, před bod číslo 4. Můžeme souhlasit? A potom tedy ten eh, zbytek eh, bychom si eh, už prošli tak, jak to má být. Tak zdá se mi, že není námitek, takže takto máme upravenou agendu. Takže tady eh, druhý bod je schválení eh, zápisu ze zasedání 26. 27. března. Je to k dispozici online a navrhuji, pokud eh, nebudou zneseny námitky v průběhu tohoto zasedání, budeme považovat tyto zápisy ze, schůzí za, ze schůze za schválené. A teď se dostáváme hned k bodu číslo 5 asi jste mnozí eh, eh, viděli eh, také výstavu, která se týkala výsledků výzkumu. To bylo na březnovém štrasburském zasedání. Mnoho z toho bylo věnováno regionální politice, ale také mělo relevanci pro náš regionální výbor. A já bych tedy chtěl přivítat paní eh, Belan, eh, která vede eh, oddělení interinstitucionálních mezinárodních vztahů a outreach. A ona nám řekne, jak vypadá ve spolupr- se spoluprací s místními a regionálními orgány eh, plus parlamentní iniciativy. No a já ji dám na 15 minut slovo, přibližně na 15 minut, k prezentaci, poté bude prostor pro eh, komentáře našich eh, poslanců. Tak, paní Blán, máte, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám za pozvání a za možnost, že eh, budu moci naši práci eh, tady představit v parlamentu. Eh, také děkuji za poskytnutí tlumočení. Takže já jsem se GRC, JRC, to znamená eh, Společného výzkumného centra Evropské komise a pokusím se to probrat velice eh, rychle. Takže, eh, co je naším mandátem? My jsme DG, Vznikli jsme před 60 lety, nedávno jsme tedy v loňském roce oslabovali 60. výročí e, našeho vědeckého, e, vědeckého e, zkoumání. Nyní jsme tedy se už rozrostli do širokého spektra témat a investujeme do eh, knowledge managementu, do řízení znalosti. Eh, naše mise spočívá eh, ve vytváření politik. Máme více než 20 spolupracujících oddělení v komisi a v této souvislosti jsme velice rádi, že toto můžeme dělat na národní Eh, lokální a regionální úrovni. Poskytujeme eh, vědecká, vědecká fakta a důkazy, a to nezávislým způsobem. Eh, pro nás je závazná vědecká metoda, nemáme žádnou politickou agendu a jsme nezávislí. A mm, neovlivňují nás ani volební cykly. zhruba 30 naší práce se týká přípravy politik a e, ten zbytek to je implementace politik. A musím říci, že většina tedy eh, té implementační práce se odehrává na místní úrovni. Hovořila jsem o řízení znalosti. Toto pochází ze eh, skutečnosti, že Eh, samozřejmě je třeba pokračovat ve vědeckém výzkumu, všem těch eh, faktů a znalostí je už tolik, že eh, je důležité také se v tom vyznat. My tedy například investujeme do takzvaných znalostních center, což jsou virtuální střediska, kde jsou také zastoupeni věci z jiných DG, také věci z jiných částí komise a my eh, zde žádáme, aby eh, kombinovali své znalosti a aby jejich výstupy také sloužily eh, těm, kdož určují politiky. Také máme například znalostní centrum pro teritoriální politiku. Už jich máme eh, několik. 2015 eh, byla tedy založena první taková střediska, 2016 to bylo to teritoriální, respektive znalostní středisko pro teritoriální politiky. No a teď dovolte, abych vedla několik příkladů Eh, podpora pro členské země a regiony. Eh, proč je to pro nás zajímavé a proč je to zajímavé pro našeho názoru pro vás? Pro nás je důležité pracovat eh, s těmi, kdo vytvářejí politiky s městy a s regiony, protože to nás spojuje s realitou. Jde o implementaci evropských politik přímo v terénu. A máme tedy reálnou zpětnou vazbu. Pro regiony to znamená informace, data, vědecké fakty, eh, možnosti získat různé modely, eh, výměna eh, osvědčených postupů a podobně. Cílem je dát těm místním eh, politickým osobnostem informace, o které se mohou opřít při vytváření svých politik. Například eh, toto je příklad, eh, kterému říkáme městská data, platformy městských dat. Toto nabízí znalostní centrum, které jsem už zmínila, a to je znalostní centrum o regionální politice. Nabízí nám toto středisko pomoc, pomoc tedy pro města a regiony, tak, aby mohli definovat, implementovat a revidovat své vědecko-výzkumné strategie. Určitě tedy eh, znáte náš eh, přístup k definování strategií založených na potenciálu a možnostech regionu. A zároveň se opírá také o proces, eh, řekněme, zavádění do obchodní sféry. Týká se to akademiků, politiků a dalších stakeholderů e, a cílem je e, vytipovat ty nejvýznamnější e, místní specifika, tak aby se potom evropské peníze mohly lépe zacílit. Například tady máme poradenský mechanismus a ten, o kterém hovořím teď, ten se týká pomoci eh, právě městským oblastem. Na webových stránkách eh, je spousta eh, datových grafů o městech, o městské hospodářství, místním hospodářství, ekologii, transportu, životním prostředí a můžete si prostě tam najít e, oblast, která vás zajímá a najít si tam tedy příslušná, příslušná data. Tady je další příklad a sice toto je atlas Atlas eh, PM45. Je to opět eh, analýza městských oblastí, eh, která nám odhaluje zdroje znečištění a to velice detailně. Čili opět může to pomoci místním politikům, aby věděli, co je vlastně tím hlavním zdrojem znečištění v jejich městě, Eh, nebo v okolí, jestli je to spíše doprava, nebo vytápění, nebo zemědělství. To jim dává nástroje na lepší zacílení politik. Nebo energetická účinnost. To je další takový nástroj. A to se týká platformy S3, to je chytrá specializace. Je to otázka energetiky. Vytápění a klimatizace eh, ve městech eh, je zdrojem zhruba 50 znečištění. Eh, tato platforma může přispět k identifikace, identifikaci energetických zdrojů, zdrojů znečištění a nacházení lepších alternativ. Čili zase to je takový příklad toho, co mm, lze nabídnout pomocí těchto znalostních center. E, další odolnost, resilience. Tady vidíme model našich e, vědců, založený částečně na geografických datech a my tady eh, spolupracujeme s městskými úřady, například eh, Milánem. A my jsme tady schopni tady posusovat eh, lokální infrastrukturu, služby, jejich slabá místa a co by se mělo do budoucna podnikat. A toto je e, velice nová, nový nástroj, také prezentovaný zde v parlamentu. A sice je to kulturní a kreativní městský monitor. Opět je tady řada interaktivních nástrojů. E, týká se zhruba 180 měst a najdeme tady indikace a data o ekonomice a zapojení ekonomiky do kulturních a kreativních činností. E, to se týká třeba počtu husejí a divadel a podobně. A je to tedy nástroj, který může sloužit místním, místní správě, která se může takto porovnávat eh, s jinými městy eh, stejné velikosti. A je to zajímavé například proto, že eh, například po ekonomické krizi jsme zjistili, že země s velice eh, rozvinutým eh, tím kulturním a kreativním sektorem, že tedy tyto, tato města daleko lépe eh, přetrvala krizi než města jiná. Takže to je taková jenom drobná ukázka, takový střípek našich možných aktivit, poradenství mechanismů dat, které jsme schopni nabídnout. Vydali jsme dvě příručky. E, ta vlevo ta poskytuje přehled všech našich možných nástrojů. E, pokud by se e, vám líbila, byli bychom rádi. Je zaměřena zejména na regionální dimenzi a v případě zájmu samozřejmě se na nás můžete obrátit. A nyní k našim novějším iniciativám. A e, toto se nazývá Věda se setkává s parlamenty, s regiony. Toto je něco, co bylo iniciováno, iniciováno v roce 2015 eh, ve spolupráci s Evropským parlamentem a následně jsme s touto iniciativou šli dále do národních a místních parlamentů. Pilotní projekt byl schválen a bude se stávat ze tří akcí. První akce eh, bude mít eh, k dispozici 600 tisíc eur a bude to využiva, využito na setkávání s parlamenty a zastupitelství v regionech a městech. Jde o to, abychom vytvořili jakousi eh, hybnost, kolem které se mohou točit eh, debaty. V zásadě půjde o dvě věci. Jednak to budou senzitivní oběz eh, problémy, například eh, fake news, také politický diskurs, který je hodně znečištěn nepravými daty, různými názory a tím se zastírají fakta, o která se skutečně odpírat eh, při tvorbě politik. No a problém je také nedostatek komunikace mezi vědeckou obcí a politiky. No a možná by toto mohlo vyústit v jakési dlouhodobější fórum, kde by se mohly identifikovat tyto problémy. Samozřejmě debatujeme, jak by mohly eh, tyto akce vypadat, ale podstatné je, aby byly relevantní tyto akce pro místní politiky. Takže může se to týkat například budoucnosti vinařských oblastí, eh, životního prostředí, ekonomiky, místního hospodářství a tak dále. Eh, koho by se to mělo týkat? Tak eh, buď to eh, národní nebo regionální parlamentu, případně také měst. My tyto akce budeme financovat a budeme financovat také studie na tato témata. Studie, které mohou být zpracovány předem jako podpora pro debatu nebo studie následné eh, učené pro podporu budoucích politik. Tady jde o to, aby eh, se navázaly vztahy, vazby, aby eh, bylo možné společně diskutovat společné problémy, například dát dohromady regiony, kde jeden se potýká s problémem a v jiném ho zase už eh, úspěšně vyřešili. No a poslední věc. Toto je výzkumná infrastruktura. JRC má eh, svá, své centrály v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemí a Španělsku v těchto centrálách máme 61 eh, různých typů infrastruktury, kterou používá výzkum. Další pokračující iniciativa je zpřístupnění tě, této infrastruktury eh, vědcům, případně velkým společnostem nebo přidruženým zemím. A samozřejmě to vše záleží na relevantnosti. Třeba jestli, že objevíme nějaký projekt, který je zajímavý jak pro nás, také, tak pro nás, pro našeho místního partnera, tak proč ne? chceme takto podporovat třeba zkoušky a experimenty, které mohou vést k vzniku nových produktů a k ekonomickému růstu. Takže k tomu tolik. Eh, to jsou naše výzvy, které jsou vyvěšeny online. Já bych tedy chtěla na tomto místě zakončit, poděkovat eh, vám za možnost této prezentace a také bych vás chtěla vyzvat, eh, že pokud eh, cokoliv, co je v té naší příručce, vzbudí vaši pozornost, eh, budete si myslet, že je to nějak zajímavé, nějak užitečné by to mohlo být, tak samozřejmě jsme rádi, že se nás obrátíte. Budeme se snažit pořádat akce ve všech členských zemích podle možností a já bych vás tedy požádala, abyste to zvážili. Eh, momentálně máme prostě různé informační výzvy online, takže prosím neváhejte. Eh, děkuji mnohokrát. Paní Belan, obracím se na kolegy. Máte nějaké otázky? Připomínky? Přeje se někdo z vás slovo? Pan Bogovič, prosím. Tá. Proto, abychom umožnili lepší regionální vývoj v Evropě. Mě zajímají tři věci. Za prvé, můžete nám říci, zda něco, existuje něco podobného, centra tedy práci na regionálním vývoji v Evropě, jak se na to dívají třeba v OSN nebo mm, v jiných eh, institucích, organizacích. Eh, potom eh, samozřejmě také financování je důležitá otázka a kromě toho ehm, využívají členské státy ty vaše výsledky spolupraců na vystavování nějakých strategií pro regionální vývoj která nemají k dispozici velkou zprávu, administrativu, mají tedy přístup k vašim výsledkům, jejich práce je taky nějak takto podpořena velmi často nehovoříme dostatečně o tom, co tedy v regionech děláme. A tak by mě zajímalo, jestli takhle se hovoří hodně, jestli se něco dělá v této oblasti. A otázku přístupu k informacím právě pro nejen pro jednotlivé obce, ale pro organizace, které zá, hájí zájmy eh, těchto obcí a měst. Eh, to jsou různá združení celostátní úrovně, dokonce jsou organizována evropsky, takže já bych tu otázku Eh, doplnil tímto. A potom jsem se chtěl zeptat, proč jsou, nebo jestli je nějaké racionální vysvětlení, proč jsou ty pobočky eh, pouze, řekněme, ve státech jádra nebo eh, jádra Evropské unie, prostě nejsou ty pobočky vaše, vaší organizace v jiných členských státech. Vím, že jich je jenom pět, ale jsou dislokovány spíše na západ. Děkuji. Somebody who wants to take the floor? Přeje se někdo další slovo? Takže já mám otázku, jaká e, kritéria má ta vaše strategie? Z jakých kritérií vycházíte ve vašem středisku? Paní Belan. Děkuji. Děkuji mnohokrát za otázky, pokusím se na ně zodpovědět. Zapíná služba, ale zároveň je to výzkumné středisko. Tím je to výjimečné. ať jsou to univerzity, regiony, členské státy, ministerstva nebo různé výzkumné mm, orgány. Záleží tedy na té oblasti výzkumné. Ehm, vztahujeme se taky vždy na nějakou vědeckou excelenci a ročně podepisujeme asi stovku nových dohod. A publikujeme výsledky eh, tedy výzkumné práce se všemi těmito organizacemi po celém světě. Mm, hovořila jsem o takzvané smart specialization, tedy chytré specializaci. Mm, teď je to v Evropě už něco povinného. Mm, tady vlastně odpovídáme na otázku spolupráce s regiony. Tahle ta bok eh, datům, které jsou k dispozici. No, v tuto chvíli tam máme asi polovinu členských zemí, asi 180 regionů, které se zaregistrovaly a které tedy eh, s námi aktivně spolupracují na eh, této chytré specializaci. Ale mm, zajímají se o to i tři... Eh, letos na podzim umožníme všem těmto lidem, aby se setkali v Seville mm, za účelem tedy diskusí. To je velmi důležité pro to, abychom jaksi exportovali evropský model. Jak je to přijímáno v eh, menších městech? To je těžké, abych se k tomu vyjádřila. Ono samozřejmě vždycky záleží právě na dalších faktorech, jako je například ta chytrá specializace. Zda se tam vytvoří tedy spolupráce s řadou protějšků regionu měst. Takže ta spolupráce poroste. Zase sdílení informací. Už jsem hovořila o těch dohodách. Eh, takže my máme tedy eh, řekněme, eh, vedení v těch ehm, pěti zemích ehm, jsou součástí jakéhosi štábu. Stejně tak jako komise má, eh, je vlastně takto, má sídlo v Bruselu a v Lucemburku. ISPRA, která je samozřejmě velmi důležitou agenturou, eh, důležitým výzkumným střediskem, je asi třetím největším střediskem komise, eh, co se týče počtu lidí, kteří tam pracují. Takže je to vlastně součástí jaksi toho štábu vedení v těch pěti zemích. Není to jenom jakési zastoupení a Eh, byly to země, které taky byly eh, vlastně, eh, které měly nějaké jaderné elektrárny nebo vlastně jaderný výzkum. Z toho se to vyvíjelo. Řekněme, historický vývoj byl tedy založený na jaderném výzkumu. A jakým tématům se věnujeme? Říkala jsem, že tedy středisko je nezávislé, má vědecké metody. kteří, která samozřejmě nám doporučí, abychom se věnovali určitým tématům a nebo jde vlastně taky o implementaci legislativy v uschvalují náš program. Já doufám, že takto jsem odpověděla na vaše otázky. Děkuji. Děkuji. Eh, práce s veřejností. Eh, potřeba lépe nebo více komunikovat. Ano. My se o to snažíme. Máme komunikační strategii nebo strategii pro komunikaci. Mm, hodně mm, diskutujeme tady nebo hovoříme s vědci o vědě. Snažíme se také e, oslovovat e, politiky a veřejnost. Eh, na, eh, tedy v ISPře v Itálii máme například eh, návštěvnické centrum, kde návštěvníci mohou přijít, zažít v podstatě tu práci v reálném čase, můžou to sami vyzkoušet. Zodpověděla vaši otázku. Skvělé. Takže děkuji mnohokrát paní Belan, děkuji za to, že jste mezi nás přišla, že jste představila svou prezentaci. Nyní se vrátíme k bodu čtyři na pořadu jednání. Tady jde vlastně o e, vlastní iniciativy. E, my e, už, vlastně první debata už proběhla kdy jsme tedy vlastně hovořili o těch vnitřních pohraničních regionech, kde je asi 30 evropské populace, ale který představí svou, svůj návrh zprávy. Omlouvám pana Hetmana, eh, který ehm, z důvodu úmrtí v rodině nemohl dnes eh, přijet eh, na dnešní zasedání a zůstal v Polsku a požádal mě, aby, abych představil jeho zprávu za něj. Je to zpráva z vlastní iniciativy o podpoře v březnu, asi se 26. března Eh, pan Hetman se pokusil eh, zapracovat do zprávy co nejvíce z toho, co vzešlo tedy z, toho, z té první výměny názorů. které jsou nejvzdálenější z center, eh, ty by se v podstatě podle jeho názoru zasloužili vlastní zprávu. Jinak mám, on se zabývá asi 40 pohraničními regiony v rámci EU hovořil s stínovými zpravodaji, dohodli se, že budou tedy úzce spolupracovat a že e, se pokusí zapracovat e, co nejvíce pozměňovacích návrhů do zprávy. V roce 2017 v březnu 23. komise předložila sdělení k tomuto tématu zaostává, pokulhává za jinými eh, regiony. Co jsou tedy ty faktory, které zpomalují růst? Eh, komise si myslí, že 20 těch překážek by se dalo odstranit. Eh, hrubý domácí produkt by se zvýšil o 2 to je podstatná částka, jsou mil. Ehm, tady vlastně máme asi tři oblasti, na které potřeba se zaměřit. Za prvé, v té první oblasti se a jiné důvody, které způsobují eh, těžší podnikatelské prostředí. U pracujících je eh, problematické například eh, uznávání různých kvalifikací, diplomů a tak dále. zpravodaj eh, vyvozuje, že máme eh, taky vlastně eh, problematiku týkající se zdanění a sociálního pojištění. Zde by bylo potřeba nějakým způsobem to sjednotit, tak abychom nalezli společného jmenovatele, aby mm, cílená spolupráce, více důvěry, více flexibility, Eh, obzvlášť důležité vzdělávání. Tady v těchto eh, pohraničních regionech je taky obrovsky důležitá vícejazyčnost. A eh, dále otázka migrace. Za účelem tedy zaměstnání, ale taky máme otázku uprchlíků je potřeba zajistit, aby tedy místní úroveň dobře spolupracovala s regionální a státní úrovní, celostátní úrovní, ale také celoevropskou úrovní. V oblasti zdraví by tedy bylo, bychom se měli snažit o to poskytovat e, určité úkony i přeshraničně a e, pak máme různé programy eh, evropské územní spolupráce, které v tě, eh, zde jsou velmi důležité. A eh, ve sdělení komise stojí, že po roce 2020 tyto programy budou nadále pokračovat. Tady je vlastně důležité, aby ty programy bylo možné využívat co nejjednodušším způsobem, aby jsme tedy odstranili byrokratické překážky tak aby je lidé samozřejmě mohli využívat. Pan Ehet, hlasování a já ještě sám za sebe přidám tři věty. Eh, přál bych si i tedy na základě praktických eh, příkladů. Já jsem ze Slovinska, eh, vlastně z pohraničního regionu s Rakouskem. A řada z toho, co tak než minulosti dříve, to bylo tak, že eh, dříve eh, třeba pokud člověk eh, přešel hranici do Rakouska a hovořil slovinsky, vlastně propojení železnicí, ale i propojení vlastně různých poskytovatelů služeb a podobně. Co se týče sociální ochrany, uprchlická krize, Měli jsme tedy tu balkánskou trasu, která procházela právě přes Slovinsko a těmi pohraničními regiony. Děkuji, pane Bogovič. Že jste se snažil zprávu přečíst i za těch snaží, protože to mám na iPadu, kde je to samozřejmě podsvícené. Takže já chci poděkovat za dopravní oblasti přeshraniční práce a další, poskytování služeb, zdravotní služby, všechny služby, které jsou zapotřebí v krizových situacích, například eh, také policie, požárníci. A musíme podporovat společné projekty, protože to jsou problémy, které neznají hranic. Měli bychom se začít zamýšlet nad finančními povídkami pro takové projekty. Zejména pokud jde o tvorbu pracovních příležitostí musíme také, je myslím důležité, aby kromě těch interních regionů jsme měli e, také pro programy pro externí příhraniční regiony Evropské unie nebo námořní hranice. Zejména pokud jsou to státy, které se aktivně na tato opatření, ale samozřejmě to musí být rozpočet realistický. Pomoci musí i členské státy. Je potřeba, abychom koordinovali naše úsilí na mnoha úrovních. Parlament si musí vytyčit svých eh, právních a správních překážek. Jsou značné až 91 miliard eur. Hmm, to by zlepšilo kvalitu života 150 milionů evropských občanů žijících v těchto příhraničních oblastech. To jsou měl přijmout pozici k tomuto svrchovaně důležitému tématu. Těším se na spolupráci s kolegy v budoucnosti a za další skupiny. V tuto chvíli nevidím stínového zpravodaje. Takže si uděláme druhé kolo, v kterém se mohou přihlásit všichni poslanci, kteří se dosud ne... Eh, velice zpravodaji za zprávu eh, o porančních oblastech. Já osobně jsem také z podobného regionu. Já eh, bydlím zhruba pět eh, kilometrů od tří hranic dokonce a pokud jde o posouzení toho, zda tyto projekty jsou smysluplné nebo ne, pak je samozřejmě také nejdříve třeba vidět, jestli evropská peníze má prostředky také na to, aby ty projekty mohly pokračovat. A je dobře vědět, že, že eh, došlo, je tam tedy eh, více než eh, 8,9 eh, eh, miliard, v minulém období to bylo 6,6 miliard, takže je dobře, že komise toto bere za prioritu svými orgány eh, zajistit, aby tam skutečně ty peníze nakonec se ocitly. Další důležité téma je v případě, že se občan jedné země nechá ošetřit v jiné zemi, pak samozřejmě Eh, by to měl zaplatit eh, stát, eh, kde je člověk pojištěn. Samozřejmě, že člověku je člověk se nechá ošetřit a potom se na mezinárodní úrovni vyřeší ten tzv. zoast, ten potom vyřeší, kdo co zaplatí a komu. Eh, čili toto je systém, který se opírá o osvědčené postupy. Komise chce eh, opravdu eh, zavedla a podpořila co nejdříve. Je to skutečně výborná věc. Dále Evropská unie ve svém sdělení hovoří o European Cross-Border Conventions, což je právní možné použít Eh, na přeshraniční projekty právo pouze jednoho státu, nikoli právní systémy obou států. To by skutečně mohlo velmi pomoci. A já bych prosil komisi, aby tento nástroj konkrétně popsala. Budou provedeny ve zprávě. Čili tolik eh, k tomu z mé strany a jelikož eh, nevidím, že by se ještě někdo chtěl ucházet o slovo, takže dám eh, nyní slovo pravděpodobně komisi. Přejeli si komise k tomu něco doplnit? Děkuji vám. Sorry for my voice. <coughs> without lights and without voice. Takže bez světla a bez hlasu to půjde jen těžko. Jsem Natalie Vrskel z DG Regio, zabývám se